Domnul președinte. Thank you. See? Thank you very much. Thank you. Děkuji, děkuji, ano, děkuji. Takže tímto zahajuji jednání. A budeme hlasovat o zápisu ze zasedání. Pokud má někdo nějakou námitku, tak ozvěte ne, takže tímto byl zápis přijat. A nyní